OK. Bien, chers collègues, je vous invite à prendre place. Vážení kolegové, um, pojďte se usadit, máme nabitý program, tak abychom začali. Takže zahajuji naše dnešní zasedání. Pokud nemáte námitky, tak budu považovat pořad jednání, který eh, vám byl navržen za schválený. Mám několik sdělení. Za prvé, v pondělí večer se konal pátý a poslední trialog o Evropském fondu pro udržitelný rozvoj. A po určitých úpravách vyjednavači dosáhli provizorní dohody, kterou Koreper potvrdil včera. Výsledek těchto jednání po prvním čtení bude předmětem hlasování společného eh, zasedání výboru AFET eh, Buč a eh, v, ve Štrasburku v sále VIK 200 v 19.30 pondělí. A pokud ten společný výbor text schválí, bude o něm hlasovat plenárka do konce týdne. Možná, že paní Gerdia Zabal k tomu chce něco říci, neboť byla velice aktivní na trialogu. No to není jednoduché, když společně jednají tři výbory, hm, ale její vedení bylo opravdu kvalitní. Děkuji, pane předsedo. Já jenom stručně. Nejlepší zpráva tady v tom je, že jsme dosáhli dohody a včera Koreper ten text schválil, text, který jsme vyjednali. Pět trialogů, včera jsem to počítala, byl to politický, technický trialog, dohromady 60 hodin jednání a Eh, zorganizovat to bylo velmi složité, bylo potřeba, aby se domluvili tři zprav, eh, zpravodajové z, z různých politických stran, každý s jiným pozadím a eh, technické nástroje vždy hrají důležitou roli, ale tady byla naprosto stěžení, protože jednání během politických trialogů nám umožňovala spíš potvrdit své pozice, ale při těch technických trialozích se to opravdu bralo řádek pořádku a muselo se přesně domluvit správné slovo, takže já zvlášť děkuji našemu eh, týmu z eh, rozpočtového výboru a z rozvojového výboru a samozřejmě i ze zahraničního výboru, ale tak tady jsme v rozpočtovém a naši opravdu odvedli skvělou práci a myslím si, že bez nich bychom to byli do konce roku nestihli. Takže dvě poznámky k obsahu. Vzhledem k tomu, že parlament neměl žádnou nějakou eh, vůdčí představu, návrh, tak bylo nejprve potřeba zhodnotit toho, čeho jsme dosáhli. A dokud jsme toto zhodnocení neudělali, tak jsme nemohli jaksi vidět celou tu dohodu s odstupem. Ta jednání byla poměrně živá a nakonec jsme napsali černé na bílém, čeho jsme dosáhli. A mně se zdá, že ten výsledek je poměrně výborný, hlavně proto, že se podařilo věci hodně niancovat a soustředit ty hlavní cíle. Hlavně jsme kladli důraz na to, že tyto investice musí opravdu sloužit rozvojové politice v těch e, cílových zemích. My jsme e, dosáhli velkého zlepšení kritérií Eh, sociální odpovědnosti, řekněme, v oblasti lidských práv, zodpovědného investování, eh, dodržování pracovního práva a tak dále. Ono to vypadá jako samozřejmost, ale bylo hodně důležité toto prosadit. A eh, definice adicionality, komplementarity u všech těch fondů, které vznikají jeden po druhém, a jedna věc kterou jsme dosáhli a je moc důležitá, je to, že eh, rada pře, jaksi z 20 přešla na 28 co se týče složení eh, co do boje proti klimatickým změnám. Dosáhli jsme dobré dochody v oblasti boje proti daňovým únikům a podvodům s jasnými e, cíly a samozřejmě jsou tam pak takové internější věci ohledně řízení vlády a tak, ale důležité je, že Evropský parlament do strategického výboru vyšle pozorovatele. A pak jsme tam zahrnuli celou řadu podmínek, které se týkají hodnocení a kritérií hodnocení která eh, zajiští, zajistí monitorování toho, co se bude dělat. Navíc žádáme komisi, aby nás informovala o eh, investičních eh, okencích ex ante. Čili myslím, že ta dohoda je dobrá a mělo by se hlasovat pro. Děkuji, děkuji vám za vaši účinnou angažovanost. Mise naplánovaná na červenec do Izraele a pa, Palestíny se odkládá, protože jsme chtěli současně navštívit západní břeh a Gazu a izraelské orgány jsou toho názoru, že nelze zajistit bezpečnost delegace v pásmu Gazy eh, v tomto období napětí, protože jsou tam v, eh, v pásmu Gazy je omezené dodávky elektřiny a tak, takže si myslím, že bylo lepší to odložit, než omezit návštěvu Eh, jenom na západní břeh Jordánu. Takže se k tomu vrátíme na začátku roku 2018. Eh, koordinátoři dnes ráno jmenovali zpravodaje eh, uvolnění Evropského fondu Solidarity pro zaplacení záloh v rámci souhrného rozpočtu Unie pro rok 2018 paní Vajdere uvolnění eh, prostředků z Fondu Solidarity eh, pro Itálii pan Lavia, uvolnění nástroje flexibility pro rozpočtová opatření eh, vzhledem k aktuálním výzvám Siegfried Mudosan, Evropský korps Solidarity, tam bude zpravodaje navrhovat SAD, stanovení Evropského rozvojového programu obraného průmyslu a kapacity, rozvíjení kapacit evropské obrany, tam EPP navrhne zpravodaje a EPP také navrhne zpravodaje ke zprávě vlastní iniciativy Evropský akční plán obrany. Výroční zpráva o implementaci společné zahraniční a bezpečnostní politiky, to budu dělit já, dělat já. Koordinátoři dostali oznámení o přijetí e, nového poradce do zdravotního střediska po projednání otázky rozhodli nežádat e, další e, výměnu názorů a koordinátoři konečně se rozhodli připojit ke studii o řízení a využití svěřeneckých fondů a to budou generální zpravodajové pro leta 2017 a 2018 Geyer a Muresan budou tedy se tomu věnovat. Takže to jsou sdělení, která jsem vám chtěl předat a tím se dostáváme k hlasování. Takže vložte prosím své hlasovací karty do hlasovacího zařízení, abychom si udělali test. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Nikoli. 27 vložených karet, 26 hlasovalo. Aha, já jsem nehlasoval, omlouvám se. Takže první eh, hlasování. Mandát pro třístraná jednání k rozpočtu 2018. Kompromisní návrh jedna. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Návrh byl přijat. Kompromis 2. Pro proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, návrh přijat. Kompromis 4 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 7 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 8 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 9 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 10 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 11 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 12 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kom- návrh 88, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromis 13 pro, proti, zdržel se, schváleno, pozměňovací návrh 99 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, návrh 101 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromis 14 pro, proti, zdržel se, schváleno, kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno, kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 124 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 125 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 126 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 127 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 128 pro, proti, zdržel se schváleno, 129 pro, proti, zdržel se zamítnut. 133 pro, proti, zdržel se zamítnut, 134 pro, proti, zdržel se schváleno, 135 pro, proti, zdržel se zamítnut, 136 pro, proti, zdržel se, zamítnut. Kompromis 17 pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. 157 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 158 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 18 pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 162 pro, proti, zdržel se zamítnout, 163 pro, proti, zdržel se eh, zamítnout, 164 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se zamítnout, 165 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 166 pro, proti, zdrželi se schváleno, 167 odpadá, kompromis 19 pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, omlouvám se, kompromis 19a, kdo je pro? Proti? Zkontrolujeme elektronicky, budeme hlasovat o kompromisním návrhu 19a. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 17 hlasy proti 10. Kompromis 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 177. Kdo je pro? proti, zdrželi se, návrh byl zamítnut, 178 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 179 pro, proti, zdrželi se, zamítnut, kompromis 21, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Kompromis 22, pro, proti, zdrželi se, schváleno, 189 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se, schváleno 100, 196, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 202, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Kompromis 25, kdo je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. Komprom, eh, na, návrh 207 pro, proti, zdržel se, zamítnut, 208 pro, proti, zdržel se, zamítnut, 209 pro, proti, zdržel se, zamítnut, 210 pro, proti, zdržel se, zamítnut, 211 pro, proti, zdržel se, zamítnut, Pozměňovací návrh 212 s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro? Jenom technická. My jsme předložili návrh 212 s ústním pozměňovacím návrhem navíc a žádáme oddělené hlasování. První část až po mimo rozpočet Unie a potom odděleně tu další část. Co si o tom myslí zpravodaj k tom, o tomto návrhu? Hovoříme o návrhu 212? Ano. Tam měl být ústní pozměňovací návrh zpravodaje a s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje jsme se dohodli, že můžeme hlasovat pro daný odstavec. Nejsem si jist, jestli můžeme teď v tuto fázi souhlasit s eh, dělením hlasováním. Takže jak si, o v čem spočívá konkrétně ten návrh? Můžete nám to vyjasnit? Um, no, um, seguimos pensando que, my jsme toho názoru, že by se mělo hlasovat samostatně o té další části, to znamená pozměňovací návrh, který byl předložený na začátku, ne, jako v první část, a potom dohromady s tím e, dodatkem vyžluceným. Pokud jste se domluvili se zpravodajem, aby zahrnul ten doplněk do toho návrhu, tak se o tom dá hlasovat dohromady. To není problém. Mně se zdá, zdá že jsme vám vyhověli, ne? My žádáme o hlasování o tom původním návrhu. To znamená, odmítáme ústní pozměňovací návrh, ale ten ústní pozměňovací návrh může být předmětem samostatného hlasování. Pane zpravodaji, děkuji. Tam byl ústní pozměňovací návrh a jestliže si GUE přeje stáhnout ústní pozměňovací návrh, budeme hlasovat o původním změní a potom doporučuji hlasovat proti původnímu eh, pozměňovacímu návrhu. Čili pokud se to nechá v takto, tak jsem pro. Pokud chcete stáhnout ústní pozměňovací návrh, a to je jediné, co teď můžete udělat, tak pak doporučuji hlasovat proti. Dobrá. Eh, se Takže žádáme o stažení pozměňovacího návrhu zpravodaje a hlasovat o původním znění pozměňovacího návrhu. Donc. Takže budeme hlasovat o původním pozměňovacím návrhu předloženým paní Niriada. K tomu zpravodaj e, má negativní postoj, takže hlasujeme o tom, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 213. Kde je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl zamítnut 214 pro, proti. Budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 214. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A návrh byl zamítnut 18 hlasy proti 8. To byla 214. 215 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 216 pro, proti, zdrželi se, schváleno 218 pro, proti, zdrželi se, zamítnut 219 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 220 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto kompromisní návrh 26, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. 225 pro, proti, zdrželi se, návrh byl zamítnut. 226, kdo je pro, zdržel se, souhlasím. 227 pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. A teď ke stanoviskům. odstavec 15, Empl, pozněvací návrh 15, pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh u odstavce 1, stanovisko FAM 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Schváleno. A teď eh, celý takto pozměněný text budeme možná schvalovat elektronicky. Předkládám tedy k hlasování celý text. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Ano, končím hlasování. Schváleno 22 hlasy proti třem, dva se zdrželi blahopřejeme předkladateli a teď máme před sebou e, zprávu paní Moniky Vaná ohledně prostředků z Evropského fondu. Pozměňovací návrh jedna, Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Dvojka pro, proti, zdržel se, schváleno. Tři pro, proti, zdržel se, e, zamítnuto. Čtyřka pro, proti, zdržel se, schváleno. Pro, e, pětka pro, proti, zdržel se, schváleno. Šestka pro, proti, zdržel se, schváleno. Sedmička pro, proti, zdržel se, schváleno. Osmička pro, proti, zdržel se, schváleno. Devítka pro, proti, zdržel se, schváleno. Desítka pro, proti, zdržel se, schváleno. Jedenáctka pro, proti, zdržel se, schváleno. Dvanáct pro, proti, zdržel se, schváleno. A celý text elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 24 hlasy proti dvěma, jeden se zdržel a paní Vaně blahopřejeme. A teď jsou tady transfery. Jedná se o zprávu pana Gejera. Jsou to čtyři transfery. Dva se e, týkají Turecka, uvolnění prostředků pro Turecko. Paní Karzaval zastupuje pana Gejera. Dávám jí slovo. Děkuji, pane předsedo, budu velice stručná co se týče přesunu 7 a 8, eh, tak to je pro Turecko. My už jsme o sedmičce eh, hlas, eh, diskutovali minule, rozhodli jsme se to odložit, ale nakonec to předkládáme k hlasování, takže pro tyto dva převody bychom teď měli hlasovat krátkou poznámku. Občas, když člověk čte různé dokumenty o všelijakých přesunech finančních prostředků, tak si uvědomíme, že eh, rada eh, rozhoduje o tom, že nebudou, dejme tomu, nějaké, eh, nějaká penále či jiné postihy u zdržení prostředků pro Turecko. A já myslím, že to je trochu zvláštní, protože my se tady snažíme prostě maximálně ty prostředky najít, dát je k dispozici a rada nám pak řekne, ono se ještě uvidí a přitom tady nejsou pak žádné, eh, žádná penále za spoždění, eh, žádné úroky za spoždění. Já jsem to alespoň chtěla takto tady formulovat a říct, že s tímhle přístupem rady nesouhlasíme. U těch ostatních věcí není problém. Osmička to je na modernizaci Kastily a Leonu, to už jsme schválili, a desítka to je posílný transfer na eh, informatiku a služby v podobném duchu 4 miliony eur a pan eh, kolega Geyer navrhuje hlasovat pro tyto čtyři převody finančních prostředků. Takže elektronicky nejprve jde o převod 7 lomeno 2017, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Zdá se, že nikoliv. Končím hlasování. Schváleno 21 hlasy, dva proti, dva se zdrželi. A další převod eh, číslo 8 lomeno 2017. Zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 22 pro, 3 proti, schváleno. Převod 10 lomeno 2017, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 24 pro, nikdo se nezdržel, jeden proti, schváleno. Převod 11 lomeno 2017 elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 23 pro, 2 se zdrželi a 2 jsou proti, takže schváleno. A teď má slovo pan Taran ohledně převodu v ostatních eh, oddílech za rozpočet na rok 2017 během eh, posledního jednání se hovořilo o odůvodněných motivech ohledně eh, tří Eh, převodu žádaných regi podle článku 27 a my teď tedy předkládáme eh, tato, tyto návrhy k hlasování a ptám se pana Tarana, zase chce vzít slovo. Budu velice stručný, pane předsedo. Chtěl bych říct, že jestli tomu dobře rozumím, tak můžeme hlasovat eh, volně, abychom podpořili transfer číslo 3 v rámci této informace a abych vám ušetřil slova, Eh, tak eh, si odpustím nějaký další eh, příspěvek, ale vyzývám vás, abyste hlasovali proti převodům 1 a 2, protože výbor REGI tady sice předložil nějaká vysvětlení, ale je to zatím neuspokojivé z toho pohledu, že tady prostě Eh, už byly určité prostředky poskytnuty a že by se stručně řečeno nemělo žádat o víc. A pokud vás tato témata zajímají, tak vám mohu ukázat, že tam eh, prostě se eh, omezují programy pro školní děti a E, za ty prostředky takto uvolněné se vytváří vizuální identita politických e, skupin, politických hnutí. Já musím říct, že e, tady mám prostě rád všechny kolegy ze všech politických frakcí a jejich vizuální identita podle mého názoru nemusí být nějak vylepšována. Pan Depre. Pane předsedo, já se nevyslovím k obsahu toho eh, převodu, ale k principu, protože tady jde o princip. My jsme eh, k jednomu článku, eh, k jednomu článku rozpočtu schválili určitou částku a přitom výbor Regi předtím žádal o víc, takže my jsme vlastně už snížili tu částku Eh, tam bylo nějakých 500 eh, tisíc euro žádáno a my jsme to snížili na 300 tisíc. Schválili jsme to také na plenárním zasedání. A co teď dělá výbor regionu? Eh, hledá prostě vlastně u jiných položek a chce vytvářet eh, tu původní částku, kterou jsme neschválili. Já nespochybňuji, že bychom, eh, že člověk může říct, nebo výbor může říct, chtěli jsme toho víc, ale my jsme prostě v určité chvíli rozhodli, že ta původ, ten původní požadavek je příliš vysoký, snížili jsme ten požadavek, ten jsme schválili a oni se zadními dva, dvířky dostávají k těm prostředkům eh, stejně. Takže to je to, co my nevadí a proto u tohoto bodu mám prostě chuť podpořit pana Tarána. A to nemluvím vůbec o obsahu věci, jenom o té formě. Děkuji. Někdo jiný žádá o slovo? Pan Tara. Děkuji. Já bych si dovolil ještě závěrečnou poznámku. Naprosto souhlasím s tím, co řekl pan Dupré a e, pan Kronsberg z eh, Elmars mě informoval, že přes eh, vaše rozhodnutí my už ty peníze vydáváme. Tak to mi to řekl a to je opravdu nepřijatelné. Já to dobře slyším, ano, děkuji. Takže byl jsem požádán o jmenovité hlasování, potvrzujete tuto žádost? zelení, EKR, NF a GUE a e, k tomu je dosaženo tedy žádoucího nutného počtu hlasů, takže e, jmenovité hlasování. Teď k prvnímu převodu zahajuji hlasování. Končím hlasování. 15 hlasů pro, 9 proti, 2 se zdrželi druhý převod. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 18 hlasů pro, 6 proti, 2 se zdrželi. A třetí převod. Zahajuji hlasování. Končím hlasování schválilo 23 hlasy, jeden proti, dva se zdrželi. Paní Meyer, eh, Holmeyer je přítomná? Není přítomná? Ona navrhuje, abychom převedli ta rozhodnutí až do příštího jednání našeho výboru, protože zatím nemohla dokončit svá šetření. Chtěl bych se ujistit, že rozpočtový výbor souhlasí eh, s tím, že odložíme hlasování paní eh, Holmeyer ohledně těch dvou částek, které jsou navrženy. Souhlasíte? Děkuji vám. A tím jsme se dostali na závěr našeho hlasování a teď se budeme zabývat eh, prezentací studie, kterou jsme zadali a která se týká součinnosti cílů stanovených eh, v roční analýze růstu a příspěvku z rozpočtu Evropské unie a z vnitrostátních rozpočtů a jejich koordinace. V, na podzim 2016 v rámci diskuzí ohledně e, činnosti e, rozpočtového výboru e, v rámci semestru Koordinátoři požádali o studii o synergiích mezi výroční zprávou o růstu a národními příspěvky eh, ohledně těchto cílů. A já jsem měl tou velikou čest, že jsem byl požádán, abych toto eh, sledoval. Round Europe byla vybrána jako instituce pro vypracování této studie. Eh, teď je tady pan doktor Hofner, eh, který je eh, vědeckým výzkumným pracovníkem z Cambridge. K němu se připojí kolega Matej z Round Europe, který vedl celý projekt zde v Bruselu. Rovněž jsme pozvali na toto jednání své kolegy z výboru Ekon, já je zvu eh, a eh, zdravím. Na základě mého eh, požadavku také jsme požádali komisi, aby nás poctila jedním ze svých zástupců, který by případně odpověděl na dotazy. Pan Jean Urel zastupuje generální ředitelství pro rozpočty a také je tady jeden zástupce z DG Exfin. Prezentace studie může být příležitostí znovu promyslet, jak může rozpočtový eh, výbor přispět eh, k vnitřním postupu v rámci evropského semestru, což je mimochodem téma na příštím jednání koordinátorů. A chci se vám přiznat k jedné věci, kolegové a kolegyně. Já jsem si tedy v tomto směru kladl otázku ohledně užitečnosti této zprávy a jejího dopadu na národní eh, rozpočty a na rozpočet evropský. A e, tady se mi prostě nezdálo, že jsme dosáhli určité přidané hodnoty, alespoň tak jsem si to vyhodnotil. A teď jenom věřím, že prezentace studie e, tento můj dojem rozptýlí. E, takže pan doktor Marko Afle už je tady s námi, jestli se nemýlím. Pane Rubiku pane předsedo. Já bych chtěl srdečně poděkovat za tuto studii, která je pro nás mimořádně důležitá. E, růst, zaměstnanost a e, to skutečně e, je důležité a my bychom rádi k tomu přidali ještě QR kód do budoucna, tím pádem bychom skutečně ušetřili spoustu papíru, aby nám to tady de facto netiskli. Votre souhait, votre souhait légitime est enregistré, monsieur. Eh, vaše přání je skutečně oprávněné a poznamenali jsme se. Pan doktor Afner. Merci d'être avec nous ce matin. Merci pour cette... Děkujeme, že jste s námi, děkujeme za tuto studii. A teď tedy máte pár minut, 20 minut, abyste nám odprezentoval vaši zprávu a její závěry. Děkuji vám za tuto příležitost, abychom mohli prezentovat naši studii o výsledcích eh, analýzy růstu a mm, celkového, eh, celkové analýzy eh, v posledních letech, včetně příspěvků z rozpočtu EU. to the okay. Sorry about this. Uh... Takže omlouvám se za technické problémy. Můžeme začít. Takže nejdříve struktura. Budeme se zabývat nejdříve kontextem studie, trošku o metodice, kterou jsme aplikovali, dále poněkud detailnější závěry, Eh, co to znamená z politického hlediska a eh, pokud bude čas, tak ještě eh, kam dál. Takže nejdříve ke kontextu. Analýza ročního růstu je součástí evropského semestru a de facto Eh, se analýzuje eh, růst, zaměstnanost, fiskální stabilita, fiskální eh, konsolidace. V rámci té perspektivy, které se na to díváme v celé Evropě, jsou zde také konkrétní doporučení, které by měly vést k pozitivním dopadům na ekonomiku. Máme zde samozřejmě pakt růstu a stability a e, řízení v případě o porušování. No a e, je na členských zemích, zda se tím budou řídit nebo ne. E, důležité je, aby evropský rozpočtový proces tyto priority, které tady jsou, byly reflektovány. Eh, proto tedy my vlastně analyzujeme, jakým způsobem eh, k té reflexi dochází či nedochází a máme zde empirické důkazy. Pokud se týče cílu naší studie, tak ty se točí kolem čtyř otázek. Za prvé, otázka zda evropský rozpočet dostatečně reflektuje priority pro vytváření eh, ekonomického růstu a zda to tež platí pro národní rozpočty. Druhá otázka, eh, zda tedy evropský rozpočet eh, se také řídí eh, příslušnými pokyny pro investice směřované do růstu a zaměstnanosti. Dále je zde otázka, zda máme synergii eh, mezi prioritami evropského rozpočtu a domácí rozpočtu. A v neposlední řadě snažíme se hledat důkazy proto, zda přijatá opatření skutečně přispívají eh, k ekonomickému růstu a kvalitě vynakládání veřejných prostředků k naší metodice nyní. Obecně v této studie eh, jsme používali eh, důkazy z různých zdrojů. Ah, Včetně Eh, národních dokumentů o makroekonomických datech, reformních programech, eh, programech finanční stability. Také jsme se zabývali eh, rozpočtovými údaji z Eurostatu, z Národních statistických úřadů a také jsme posouzovali důkazy o naplňování specifických doporučení a posuzování jednotlivých opatření a jejich příspěvku k ekonomickému růstu. Soustředovali jsme se na období 2014 a 2016 a je důležité říci, že v roce 2016 eh, nebo pro rok 2016 nemáme ještě úplně kompletní data. Takže v roce 2016 eh, se budeme zabývat zejména eh, zeměmi eurozóny. Eh, jinak eh, jsme se zabývali celou Evropskou unii a eh, také zde máme specifickou analýzu zaměřenou na 12 členských zemí, kde patří tady mezi ně patří několik velkých a několik malých zemí. Pokud se týče rozsahu, soustředovali jsme se na doporučení pro jednotlivé země s rozpočtovou dimenzí, a zejména nám šlo o zlepšení investic do výzkumu a vývoje, e, tam, kde se v doporučení říká, že se má postupovat méně byrokratickým e, způsobem. No a nyní e, naše nálezy. Obecně se dá říct, že Eh, v evropském rozpočtu je analýza růstu reflektována eh, několika způsoby. Investice, strukturální reforma, fiskální eh, konsolidace. A skutečně Evropský výbor, Evropský rozpočet v tomto smyslu funguje. Máme zde priority, jako je podokruh 1A, 1B a 2, Eh, přičemž eh, ty poslední se týkají zejména Evropského strukturálního fondu. Ukazuje se, že eh, objem finančních závazků do těchto důležitých oblastí časem narůstá to je zejména tady v tom sobrokru 1a a 1b. Zde ten růst byl vyšší než v ostatních částech rozpočtu. Nicméně je třeba říci, že evoluce eh, růstu nákladu není zrovna dokonalým indikátorem toho, jak se eh, daří podporovat růst. Zde eh, je třeba vidět, že opatření flexibility se zabývaly prioritou výroční analýzy růstu a to se eh, de facto projevilo v různých eh, úpravách, poněvadž eh, rozpočty jsou samozřejmě více, víceletou záležitosti. Pokud se týče obecných trendů, máme zde několik konkrétních jevů, které skutečně jsou znakem toho, že analýza růstu je relevantní. Projevy to v iniciativách Horizon 2020, Erasmus a tak dále. Kromě toho zde máme dvě rozpočtové, dva rozpočtové nástroje. Eh, to je eh, pro zaměstnanost mládeže a pro strategické investice, eh, tak ty vedly k další mobilizaci eh, zdrojů pro eh, výroční analýzu růstu, podle výroční analýzy růstu. Zatím jsme se tady zabývali otázkou, zda Priority anality růstu jsou reflektovány v rozpočtu a můžeme říci, že v evropském rozpočtu ano. Není otázka, jak je to v národních rozpočtech. Celkově se ukazuje, že současná úroveň implementace eh, doporučení pro jednotlivé země se zlepšuje. Máme zde konverzní programy a návrhy rozpočtů a dá se říci, že implementace byla doporučena, byla eh, provedena u zhruba 20 eh, eh, konkrétních doporučení. U dalších 20 se implementace alespoň zahájela nebo je v plánu. Když se podíváme na posouzení eh, Evropské komise o, o tom, jak se plní tyto, tato doporučení, tak pouze eh, čtyři země eh, se skutečně, nebo 4% jsou hodnocená jako pokročila, 52 jako částečně pokročila a ten zbytek je nedostatečný. Čili vidíme, že když se podíváme tedy, jaký je potenciál na tomto omezeném eh, vzorku 12 eh, zemí. Dá se říci, že doporučení jsou eh, brána vážněji v zemích, které jsou v potížích a například v rámci programu Evropské unie. Když se podíváme, jak to vidí Evropská komise a jak my, tak vidíme určité eh, rozdíly. Implementace 72% eh, podle členské země, eh, podle členských zemí zde bylo zaženo podstatného pokroku. Komise tvrdí, že pouze 52%. Celkově se dá říci, že ta posouzení se tedy zhruba v polovině případů shoduje mezi eh, členskými zeměmi a Evropskou komisí a v polovině rozkází. Když se podíváme, eh, jak to vypadá podle stávající makroekonomické eh, dokumentace, tak to jsme vám ukázali na předchozích třech slajdech. A další věc, Eh, další věc, jak se na to můžeme dívat, je eh, podívat se na rozpočtové indikátory, které souvisí s těmi doporučeními. Tento slide to je přehled o tom, jak vypadají tedy ty priority a změny priorit, které jsou konzistentní s analýzou růstu. Eh, jak vidíte, ta žlutá políčka znamená, že se nic nezměnilo, zelená zlepšení, červená zmenšení rozpočtových prostředků pro priority. Čili vidíme, že je to velice nerovnoměrné. Navíc v naší zprávě také jsme zkoumali eh, reflexi jednotlivých doporučení pro jednotlivé země a v tabulce vidíme, že i zde eh, ta implementace je stejně rozmanitá. Čili Obecně se dá říci, že existují synergie eh, mezi národními rozpočty a rozpočtem evropským, ale je třeba říci, že evropský rozpočet je poměrně malý ve srovnání s těmi národními. Navíc se soustředuje na oblasti, které mohou přidat evropskou hodnotu, eh, například v oblasti investic. Jeden eh, mechanismus posouzení Eh, synergií mezi Evropou a členskými zeměmi eh, je eh, sladění politiky. Zjistili jsme, že tady existují rozpočtové synergie a zejména tady v oblastech, kde je souvislost přes investiční nebo strukturální fondy. V širším smyslu synergie se těžko posuzují. Z literatury lze říci, že opět zde máme e, fondy pro e, strukturální, tedy strukturální fondy a jejich kofinan, e, tedy požadavky na kofinancování, že ty jsou důležitým a silným faktorem, který tedy tento soulad podporuje. A teď, jaké to má dopady pro politiku? Uh, tak eh, musím říct, že jedno z doporučení je, aby se eh, v evropském semestru více prosadili, eh, prosadil princip evropské přidané hodnoty. A takovéto synergie, totiž mezi evropským rozpočtem a rozpočtem národním, jsou zásadní. Evropská přidaná hodnota ovšem formálně není součástí žádného mechanismu, které jsme zkoumali. A evropské instituce eh, neprovádějí systematické posuzování evropské přidané hodnoty. To znamená, že takový operativnější přístup by byl asi eh, hodnější. Ovšem je třeba poznamenat, že Eh, pokud by se eh, instituce vydaly tímto způsobem, tak nemělo by to znamenat další zátěž pro členské země. Další z našich doporučení je zaměřit se eh, na dlouhodobější monitorování evropského semestru, protože obecně jde o každoroční cvičení a Eh, je třeba říci, že každý rok se tedy vychází z nové analýzy růstu a z nových cílů. Čili to znamená, že monitoring je nezbytný, musí se soustředovat na výsledky. A dá se říci, že eh, dosahování některých eh, doporučení, jejich naplňování je záležitostí další než pouze na 12 měsíců. Takže je třeba mít také kompletní informace pro analýzu. A to je problém, protože třeba makroekonomická data se zveřejňují se spouštěním. Eh, další doporučení je eh, pokračovat eh, v tom soustředění na flexibilitu v evropském rozpočtu. Obecně se dá říci, že rozpočt, rozpočtová odpovědnost zde je zajišťování, ale eh, také by bylo možné zde dát větší důraz na politické priority. To znamená, že mimo jiné eh, je zde tedy eh, důraz na flexibilitu, na transfery a na nové rozpočtové, rozpočtové nástroje, jako je Evropský fond pro strategické investice to by se mělo projevit také v víceletém finančním rámci. Zároveň je třeba zdůraznit, že při zajišťování nástrojů, nástrojů eh, flexibility by neměly oslabit eh, rozpočtovou zodpovědnost a transparentnost. No a na co by bylo možné zaměřit se do budoucna? Tak za prvé eh, prioritní oblasti analýzy růstu patří do tří skupin. Eh, strukturální reforma, eh, investice do růstu a fiskální eh, konsolidace. Ty první dvě, tady panuje shoda na tom, že opatření v této oblasti mohou zlepšit ekonomický růst a veřejné, veřejné finance. A jsou zde tedy eh, vlivy na HDP, eh, které se dají kvantifikovat eh, v rozsahu nějakých 3 až 10 Dále je třeba říci, že sice se shodujeme všichni na dopadu strukturálních reform a investic, pak na druhé straně fiskální konsolidace de facto vzbuzuje otázky, zda je to správná cesta Ehm, mnozí tvrdí, že eh, právě fiskální eh, pravidla vyvolávají mnoho eh, doporučení pro jednotlivé země a to se týká zejména v zemí, které se nacházejí v nepříznivé ekonomické situaci. Eh, někteří říkají, jestli eh, právě ty rozpočtové, rozpočtová pravidla, rozpočtová konsolidace vůbec může napomáhat reformám. A tím se dostáváme ke konci naší prezentace, myslím, že včas, a e, rádi zodpovíme otázky, pokud nějaké budete mít. Merci, merci pour... Děkuji vám za tuto studii i za její prezentaci tady. Samozřejmě se jedná o makroekonomické aspekty. Každý uvažuje o identifikaci odpovídajících pák pro realizaci odpovídajících akcí. Ale vzhledem k tomu, že jste měl za úkol tuto studii, ze které jsem poněkud ztracen, tak e, kolegové by vám asi položili nějaké otázky. E, říkáte, že existují synergie mezi evropským a národními rozpočty. Minimálně v oblasti strukturálních fondů. Podle vašeho názoru mělo by dojít k racionalizaci a k zesouladění cílů hlavních liní víceletého finančního rámce a evropského semestru evropský rozpočet podporuje dostatečně doporučení roční zprávy o růstu a doporučení pro jednotlivé země ohledně růstu. Jinými slovy, máme dostatečnou flexibilitu pro to, abychom každý rok mohli konat a je to loď, která, když se jednou rozjede, tak nejde zastavit nebo uh, upravit trasu, anebo si lze představit pár nástrojů, které by lépe zohlednily víceletou zprávu o růstu. A uvádíte evropskou přidanou hodnotu jako možný nový ukazatel. To je aktuální téma, o kterém uvažujeme ve dne v noci, a sice jak změřit dopad a výsledky evropského rozpočtu. Můžete nám říci, co si myslíte ohledně způsobů, jak odhadnout, ocenit tuto přidanou hodnotu. A kdo podle vašeho názoru by byl v nejlepší pozici aby dokázal tuto přidanou evropskou přidanou hodnotu změřit. A říkáte, že dlouhodobější perspektiva bude potřeba pro zhodnocení výsledků eh, eh, eh, evropského semestru. Jaká referenční doba podle vašeho názoru by byla ideální pro hodnocení těchto výsledků? Vašich výsledků. Vaše výsledky ukazují rozdíly ve způsobu, jakým komise a členské státy oceňují a hodnotí implementaci doporučení pro jednotlivé státy a co vy doporučujete pro to, aby k těmto rozdílům mezi komisí a členskými státy nedocházelo. A konečně, když dovolíte, uvádíte, že je potřeba více flexibility ve víceletých finančních rámcích a vycházíte z výsledků vašeho výzkumu. Takže jak hodnotíte Evropský fond pro strategické investice jakožto nový nástroj? Takže to je první série otázek, které vám kladu, na které byste možná mohl částečně odpovědět. Yeah, thank you very much. Děkuji. Velmi dobré otázky. Za prvé k přidané hodnotě tím bych asi začal. Jak už bylo řečeno, ono by to asi chtělo vybrat více informací, abychom ocenili evropskou přidanou hodnotu a myslíme si, že by to chtělo specifičtější data ohledně toho, zda tyto projekty vytvářejí hodnotu za peníze a za členské peníze, ty peníze členských zemí a myslíme si, že ta míra hodnocení by měla být společná, nebo tedy ta úroveň eh, společná, tedy hodnocení EU spolu s členským státem pro to, aby e, se dosáhlo nějakého monitorovacího mechanismu. Ehm, je otázka, jestli projekty, které mohly být realizovány díky EU, jestli vytvořili něco, co by z národních peněz nešlo financovat a jak je toto hodnocené a jak by ten monitorovací mechanismus měl vypadat pro budoucí rozhodování, toho jsme se zatím, jak si, tomu jsme se zatím v naší studii nevěnovali. Co se týče větší flexibility, my jsme vycházeli z existující literatury, kde jsme zjistili, že bývala větší flexibilita ve víceletým finančním rámci, a eh, tak jsme studovali ty reformy, zjistili jsme, že dochází k určitému sjednocení priorit v souvislosti eh, s eh, výroční zprávou o růstu a doporučení pro státům. A co se týče Evropského fondu pro strategické investice, tak podle našich vědomostí zatím nedošlo k jasnému hodnocení tohoto fondu a první údaje ukazují, že by to snad mělo být eh, v souladu s eh, příslušnými prioritami. Dobrá, takže já teď dám slovo paní Maletič. Děkuji, paní předsedo. Děkuji vám za vaši studii a skvělou prezentaci. A mám pár otázek. Vaše zjištění jsou velmi zajímavá. Vy říkáte, že v tom úzkém slova smyslu synergie mezi rozpočty EU a členských států existuje, ale v širším slova smyslu je to velmi těžké hodnotit. Takže jak to můžeme změnit? Potřebujeme jiné struktury rozpočtu, více propojenosti s prioritami v výreční zprávě o růstu, nebo taky v těch vašich jaksi doporučeních a politických dopadech říkáte, a na to se ptal taky pan předseda, vy říkáte, že potřebujeme perspektivu, déle dobější perspektivu evropského semestru a více flexibility pro evropský rozpočet. Znamená to, že potřebujeme eh, nějak evropskou úroveň eh, evropského semestru a pro diskutování ekonomické politiky, že bychom potřebovali perspektivu na prvních sedm let a co se udělá za sedm let a potom spojit ty sedmileté cíle s evropským rozpočtem a pak v národním rozpočtu a potřebujeme také na národní úrovni déle dobější perspektivu u, u národních rozpočtů, abychom dokázali propojit strategické cíle s rozpočtem a prostřednictvím rozpočtu potom, aby se konaly a realizovaly projekty, protože já si kladu otázku, jak dosáhnout té možnosti, hodnotit v širším slova smyslu ty výsledky e, synergií. Děkuji. Obecně synergie mezi rozpočtem EU a e, prioritami existují, ale je těžké empiricky zhodnotit vazbu mezi specifikacemi pro jednotlivé země a národními rozpočty a, a jde o to, jak tu vazbu hodnotit, jestli je to odská kauzality, jestli je potřeba se na to podívat v čase, ale tam máme poměrně omezená data a tato agregovaná rozpočtová data spolu s prioritami, to je opravdu těžké, když se podíváme na změny v čase, je těžké to hodnotit, zvlášť eh, v meziročním srovnání, protože je celá řada faktorů, které způsobují změny v rozpočtu, kromě eh, těch specifikací, takže to je opravdu těžké. Jak říkáte, možná by to chtělo ten delší časový horizont, co by mohlo pomoci, kdyby bylo, byla jaksi k dispozici delší, delší e, časová řada údajů. A k, to, k předchozí otázce, kterou já jsem nezodpověděl, co se týče specifického časového horizontu, ono to je těžké číst, jestli to mají být tři nebo čtyři roky, ale obecně, jak navrhuje, tak bychom možná mohli vycházet ze sedmileté časové perspektivy, což by třeba umožnilo šířeji hodnotit, zda ty priority jsou v souladu. Předseda, eh, kladu si otázku, zdali nejsme v nějaké kvadratuře kruhu protože jaký může být dopad rozpočtu, který představuje 1% HDP, to znamená e, v průměru 1,50 e, toho průměru evropských národních rozpočtů. E, a toto je, dejme tomu, zarámováno do sedmiletého časového do sedmileté časové lhuty a pak je tady 75 eh, které se eh, rozdají formou společné zemědělské politiky, fondu soudržnosti a tak dále. Je to prostě rigidní nástroj, eh, který prostě nemůže ze své podstaty vzít v úvahu nějaké změny. byl jste tady odsouzen, pane doktore, k nějakému formálnímu cvičení? I mean, unfortunately not specifically, so we, we really just... No, eh, my jsme se nedívali na tyto věci specificky, my jsme se prostě dívali na priority a snažili jsme se zjistit, zdali ta doporučení podle státu jim odpovídají. Takže jsme se tím nezabývali z nějaké dlouhodobé časové perspektivy. Ano, ale já se ptám, zda by třeba eurozóna neměla mít svůj vlastní rozpočet. Nebylo by dobré, kdyby eurozóna měla svůj vlastní rozpočet, aby se právě mohlo jednat e, trochu pružněji rok od roku podle situace v jednotlivých zemích. Protože pokud ne, tak tady máme tak rigidní mechanismus, a e, prostě nástroj, který, má, který je tak rozpočtově bezvýznamný, že to snad víc nejde. Všechno je e, sedm let v předstihu vypočítáno na euro přesně, aby se to rozdělilo mezi všechny členské státy. To je prostě z mého pohledu kvadratura kruhu. Uvolněte se a prostě dejte průdoch Dejte, dejte průchod svým kritickým myšlenkám. Ne za, ne, ne, nechte, nechte na sebe působit eh, to, tu situaci. No, dobře, je to do jisté míry rigidní situace, protože má ten sedmiletý rámec, jak jste sám řekl, ale pokud máte reagovat na nové priority, které se mohou objevit čas od času, tak jak jsme to také v minulosti viděli, tak přesto, že rozpočet je prostě malý ve srovnání s národními rozpočty, tak eh, jakékoliv zvýšení a flexibilita eh, by mohly prostě pomoci eh, pro řešení těch naléhavých věcí a mohlo by tady vlastně vzniknout prostředí, ve kterém by byly uvolněny nějaké investice. E, dobře, je to, dejme tomu, rigidní jako celkový proces, je to to dlouhé období, ale neřekl bych, že z toho automaticky vyplývá, že jsme v nějaké kvadratuře kruhu. No. Možná, že bychom se teď mohli zeptat komise. D'abord, quel, quel, Nejprve tedy, jaký je pohled komise na tuto studii a následně, jak komise hodnotí eh, ten přehled eh, eh, ročního růstu a ty, dejme tomu, změny či aktualizace. Eh, je to tak, že se tady prostě věci mění, anebo že státy dál dělají, co chtějí, podle toho, co mohou, podle eh, okolností. A měly by, dejme tomu, být eh, ty mm, údaje států normalizovány protože jinak to prostě nepůjde, jinak si neověříme, že hovoříme jedním jazykem, protože v jednotlivých eh, státech se mohou opravdu tyto věci eh, lišit. Jak můžeme být ve stejném společenství, pokud nemáme stejnou syntaxi, stejnou terminologii v rozpočtové oblasti, což pak tady nevzniká tato organická nutnost? Komise má slovo. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci poděkovat za eh, vám a tomuto výboru za to, že jste eh, měli iniciativu vytvořit, eh, nechat vytvořit tuto studii a také děkuji doktoru Hafenovi za jeho zajímavou prezentaci. Naši odpověď bych uvedl takovým krátkým sdělením, takovou krátkou poznámkou ohledně unijního rozpočtu a proto dám e, slovo kolegovi e, DG Ekfin, z e, DG Ekfin, který nepochybně bude mít co říci k vztahu mezi výročními přehledy a národním rozpočtem. A dovolte k unijnímu rozpočtu pár slov. My si velice vážíme skutečnosti, že studie uh, uznává, že velká část rozpočtu je věnována investicím, že se soustředí na růst a uh, pracovní místa a toto je v tomto směru v souladu s tím uh, výročním přehledem a hlavně tedy v okruhu 1 a 1b se odehrávají tyto investice, které rostou v čase Rovněž se ve studii zdůrazňuje důležitá nová role Evropského fondu pro strategické investice. Chtěl bych vás upozornit na jednu věc. Tam, kde studie eh, upozorňuje na to, že EFSI představuje desetiprocentní závazky v okruhu 1A, eh, tak možná je to marginální jev eh, ve srovnání se stávajícím dopadem EFSI, který již doteď vlastně mobilizoval více jak 200 miliard euro v investicích napříč Unii. To za prvé. Za druhé, studie velmi správně eh, vnímá synergie mezi unijním rozpočtem a národními rozpočty a hovoří o tom, že toto vlastně probíhá předsi, především e, prostřednictvím fondu strukturálního a požadavky na spolufinancování. Ale synergie nejsou omezeny na tyto dvě e, oblasti. Dám vám takový možná zřejmý příklad, e, který všichni dobře známe. Jedná se o e, reakci a e, odpověď na e, migrační krizi, tak jak se projevuje poslední tři roky. Tady dochází a docházelo k skutečným synergiím mezi národními rozpočty a unijním rozpočtem. My jsme dokázali reagovat jako Unie, jako celek na tuto obrovskou velkou výzvu Eh, a je třeba říct, že členské státy by tak nemohly učinit stejným způsobem sami o sobě. A to mě dostává k třetímu bodu, a to se týká eh, té přidané hodnoty unijního rozpočtu. Ano, tak jak je to ve studii také zmíněno. Evropský rozpočet je velmi omezený. I předseda eh, hovořil o tom, že představuje pouze 2% národních rozpočtů a proto tedy se musíme definovat jako unijní rozpočet právě prostřednictvím té přidané hodnoty. A jak bylo správně ve studii řečeno, jeden z hlavních způsobů, jak toto provést, je umožnit, aby unijní rozpočty eh, financovaly takové projekty, ke kterým by se se normálně finance nedostaly. A tady e, je možno a snadné najít řadu příkladů. E, jsou tady prostě klíčové e, vlajkové projekty, například Erasmus, ten by těžko bez unijního rozpočtu by mohl být financován. A pak takzvaná Connecting Europe Facility, to je nástroj, který financuje projekty, které by pravděpodobně jinak nebyly financovány či nebyly financovány tak rychle. Ale ono to jde celé nad rámec rámec této skutečnosti. Nejde jenom o financování projektů, které by jinak nedostaly prostředky. E, my prostřednictvím unijního rozpočtu a o tom jsme přesvědčeni, financujeme rozpočty vyšší kvality, než by byly e, financovány projekty z národních prostředků. A takovým hlavním e, příkladem zde je Horizont 2020. E, tady prostě probíhá nabídkové řízení napříč 27 členskými státy a další parametry Horizontu 2020 nám umožňují prostě zajistit mnohem vyšší kvalitu těchto projektů projektů, než bychom tak mohli dosáhnout prostřednictvím národních rozpočtů. A poslední bod, flexibilita. Já myslím, že studie velmi správně poukazuje na to, že eh, flexibilita eh, unijního rozpočtu nám umožňuje reagovat na celou řadu témat, na celou řadu výzev. Studie v tomto směru zmiňuje Evropský fond pro strategické investice a rovněž eh, E, evropskou iniciativu pro Eh, zaměstnanost mladých, což jsou oba vlastně nástroje, které jsme díky flexibilitě rozpočtu mohli eh, naplnit finančními prostředky. A ještě musím připomenout, eh, že nedávno jsme, a my jsme tomu velice rádi, zaznamenali, že Rada, po té, co to schválil Evropský parlament, schválila také tu revizi v polovině období. To by nebylo možné bez tlaku parlamentu a právě tato revize v polovině období e, umožňuje ještě další vyšší flexibilitu pro e, těch tři a půl zbylých let stávajícího finančního rámce a umožňuje nám vlastně e, vypořádat se s novými výzvami, které nepochybně se na horizontu vyskytnou. Děkuji, pane předsedo, a teď ještě bych dal slovo kolegovi z DG Fin. Kalfin. Prosím, dobře. Thank you for presenting the studies here and thank you. Já eh, děkuji za eh, prezentaci této studie a děkuji vám také za případné otázky. Já eh, myslím, že by bylo dobré, kdyby toto cvičení eh, bylo eh, více zasazeno do kontextu, to znamená, že by se definovalo, eh, jaký je rozsah současného rozpočtu EU, jak bylo zveřejněno také včera v reflexích. Evropská hodnota je klíčovým parametrem, pokud pokřečuje víceletém rozpočtovém rámci a také v ekonomických pokynech. Samozřejmě, že je to pro nás inspirace, jak podporovat růst a zaměstnanost v členských zemích EU. E, jsou e, oblasti, které mají e, také mají na jedné straně tedy vysokou evropskou přidanou hodnotu, ale na druhou stranu nemusí přímo souviset s růstem a zaměstnanosti. Abych ještě prohloubil ten kontext, myslím si, že pouze týče těch eh, zdrojů, které mají členské země, tak tady je doporučení, aby se eh, posílila koherence vertikální mezi evropským rozpočtem a rozpočty národními na základě reflexe eh, konkrétní doporučení. Ovšem tato doporučení jsou trojího druhu. Jednak pro maximalizace synergií, tam je třeba nejdříve identifikovat oblasti, kde je vhodné fungovat na evropské úrovni spíše než na národní. A opět ten reflexní dokument zveřejněný včera zde nabízí několik scénářů a zajímavé úvahy. A možná, že to nebylo e, úplně tak důležité pro vaš, vaši práci, ale je třeba na to nezapomínat. E, další, pokud se týče té vertikální Eh, eh, koherence je třeba, aby byla konzistentnost mezi evropskou politikou a evropským rozpočtem, eh, řekněme třeba v případě migrace. A v praxi, pokud máme ambiciozní projekt, tak potřebujeme, aby Evropská unie měla k dispozici zdroje. To tak nemusí vždycky být. A já jsem tady jako příklad zvolil migraci, poněvadž to je jasně politická oblast, která eh, de facto eh, nemá přímý dopad na růst a zaměstnanost. V dlouhodobém horizontu možná ano, ale eh, tady je to spíše otázka té přidané hodnoty bez přímé ekonomické, přímé ekonomické dopadu. No a potom další věc je vztah mezi evropským rozpočtem a národními na základě národních politik, poněvadž pokud výjdeme z toho evropského rozpočtu, jak to tady eh, řekl pan předseda, že de facto ten se na, veřejnými, eh, na veřejných eh, výdajích podělí, řekněme, jedním procentem, tak určitě tedy zde mají daleko větší roli ty členské země. A tady jde o to, abychom se zhodli na tom, co je lepší financovat evropsky a co je lepší financovat místně. No a samozřejmě existují potřeby reform, které bez členských zemí prostě provádět nelze. Je to otázka investic nebo nějakých jiných výdajů. A v této souvislosti synergie mezi eh, národními prostředky a evropskými fondy eh, mohou být velice slibné, například ve výzkumu a vývoji, kde Evropská unie dává obrovské prostředky, ale v českých zemích je těch peněz ještě více. Takže to bylo třeba vhodné eh, v rámci semestru, eh, což je tedy de facto velice široká pole, široké pole politiky. A tady eh, se samozřejmě eh, musí tyto politiky ve výzkumu a vývoji eh, koordinovat, poněvadž prostředky v evropském rozpočtu na to rozhodně nestačí. No a možná ještě několik konkrétnějších záležitostí k té prezentaci. Pokud jsem tomu rozuměl správně, změny v těch doporučení pro jednotlivé země v posledních dvou letech Eh, jsou poměrně malé, poněvadž eh, je tady určitá stabilita, ale semestr ten tady funguje od roku 2011 a zde došlo k výrazné změně eh, od nástupu nové komise. A právě ten posun není zcela reflektován v vaší zprávě. A rovněž ta analýza růstu, tam se taky příliš neprojevilo. zejména tedy v investiční politice, tam došlo k, takový, došlo k takovému kaskádovému efektu v tomto. Pokud se týče heterogenity eh, analýz eh, implementace doporučení, já jsem viděl tedy eh, hodně různých analýz a každá je jiná, tak já bych byl skutečně velice překvapen, i kdyby jste tam měli nějakou lepší konzistentnost. Je to prostě tím, že ono to e, není černobílé, že e, také e, otázka je prostě, co to je plná implementace, je to plná implementace z hlediska vlády, parlamentu nebo nějak jiné. Čili skutečně já bych byl velice překvapen, kdyby komise měla stejný pohled na věc jako členské země a e, jsem, jsem velice rád, že e, je, je, dokonce jejich číselné výsledky jsou rozdílné. No a poslední otázka k tomu, že e, tady máme určitou heterogenost v oblasti identifikace priorit a to tady vplývá do konkrétních doporučení. Některé země. Prostě ty přístupy jsou e, různé. E, de facto e, z té výroční analýzy vyplývají nějaké takové širší pokyny, ale ta analýza uvnitř členských zemí je velice odlišná. Takže to je nejenom otázka naplňování principů, ale je to třeba také déle analyzovat eh, ve smyslu eh, míry relevance doporučení pro jednotlivou členskou zemi. Čili ano, eh, je, je to pravda, že je tam hodně tedy rozdílu, ale myslím si, že je to také dobře. Takže tolik několik málo bodů k této prezentaci. Děkuji. Já jsem se ptal na tu normalizaci eh, prezentování eh, veřejných účtů eh, členských zemí. Co si o tom myslíte? Uh, this is very good question. To je dobrá otázka. V minulosti bylo dosaženo významného pokroku v oblasti standardizace fiskálních údajů. Jejich kvalita je nyní vynikající a, a porovnatelnost mezi členskými zeměmi je také výborná. E, do budoucna bychom chtěli podobně harmonizovat také další kategorie výdajů, například také podle toho, jakým způsobem se zaznamenávají e, výdaje z domácího a z evropského rozpočtu, a opět tam eh, máme tedy v této zprávě doporučení. A určitě tam je třeba ještě odvést kus práce. Děkuji vám. Takže tím bychom tento bod skončili, paní Maletič. Thank you very much, because I... Děkuji. Já bych ráda zdůraznila to, co tady jste říkal, pane předsedo, a vaší odpověď. Je velmi důležité mít standardní soubor dat, abychom mohli monitorovat a srovnávat. Třeba Mezinárodní měnový fond, on má normalizovaný soubor dat eh, ohledně finančních statistik zemí, ekonomická data, ale fiskální data, ale také funkční klasifikaci. Oni tam přidali funkční klasifikaci a potom porovnávají země na základě funkcích. A my na úrovni Evropské unie můžeme dodat ještě klasifikaci programovou. My tam můžeme dát na základě kterých programů a cílů lze srovnávat členské země a jak to navázat na evropský rozpočet a evropské politiky. A pak je musíme taky uznat, že rozdíl mezi závazky a platbami je takový, že ani nevíme, jestli tam ještě existuje nějaká souvislost. My spustíme víceletý, sedmiletý finanční rámec a zjistíme, že dva roky se neděje vůbec nic. E, a plédujeme za investice, ale ty programy jsou tak strašně složité, že operátoři se e, s nimi dostatečně rychle neseznámí a trvá to dva, tři roky, než to vůbec může začít. To je ten jojo efekt, jak říká pan Depre to je, to je vyloženě iluzionismus. Buďme trochu kritičtí k tomu, co děláme, protože jinak se z toho nedostaneme. No dobře, takže na závěr. Stručný závěr pana doktora Marko Afnera, který eh, vlije nadšení do žil zpravodaje a zajímalo by mě, jaká je přidaná hodnota kterou můžeme eh, vyvodit z, z evropského semestru a v čem to může být užitečné. Prosím. Eh, myslíte, eh, přidaná hodnota studie? Zprávy, kterou mám za úkol každý rok vypracovat a kladu si otázku, k čemu slouží. Každý rok? Ano, to byla zpráva o evropském semestru. To vypadalo spíš, že mě chtějí zaměstnat, než že to má nějakou přidanou hodnotu. Myslím, že monitorovací proces každý rok má své zásluhy, ale přidaná hodnota eh, toho, jako je v té naší studii uvedena. Dobrá, takže já vám děkuji za tuto studii, já slibuji, že si ji vykostím a e, získám díky ní více motivace až budu zase vypracovávat další zprávu o evropském semestru. Každopádně, kdybychom měli rozpočet pro eurozónu, tak by nám to pomohlo. Dobrá, děkuji, děkuji pánové, děkuji vám všem. A nyní přistoupíme k dalšímu bodu, který ostatně byl taky zmíněný, a to jsou vlastní zdroje. Máme tady dva skvělé zpravodaje, pana Levandovského a pana Depréze kteří vyvodili ze zprávy Monty veškeré závěry a teď nás seznámí s obsahem jejich pracovního dokumentu. Začne pan Depre? Pan Levandovský? Děkuji. Pracovní dokument, to je ta snažší část naší práce spolu s Gerardem Depre, abychom nalezli pozici Evropského parlamentu k vlastním zdrojům. Pracovní dokument vlastní povahy je takový faktický, týká se situace a dlouhého vývoje systému příjmové stránky evropského rozpočtu, zdůrazňuje roli Evropského parlamentu odpovídajícím způsobem, protože Evropský parlament vždy povzbuzoval eh, větší transparentnost a zjednodušení rozpočtu také obsahuje řadu oblastí k zamyšlení. Je tam dotazník pro usnadnění našeho druhého kroku. Pak jsou tam určité principy, které nepochybně eh, by v budoucnu měly eh, jaksi opětovně potvrdit fiskální suverenitu členských států a zajistit fiskální neutralitu, to znamená nenavyšovat náklady a nezatěžovat evropskou ekonomiku. No a pak máme druhou fázi, která je daleko složitější. A to je taky otázka načasování, protože preference, co se týče pozic parlamentu, to je oblast daleko kontroverznější a hned máme problém, jak to prodat ve stávajícím ovzduší Evropské unie naším snem, to byl sen eh, kolegy Lamasura, aby eh, Evropa, Evropa dělala eh, výdaje na evropské úrovni a úspory na národní úrovni, ale to není tak lehké a, a máme naopak třeba službu vnější činnosti, která představuje výdaje navíc pro Evropskou unii, ale neznamená to úspory ve v členských zemích. Takže eh, úvahy nad vlastními zdroji a reformou eh, v příjmové stránky. Ehm, to je věc, kde existuje politická vůle v Evropském parlamentu. Evropský eh, parlament není jaksi odrazen předchozím vývojem. Jsou tu různé varianty strategií, které předložila komise v tom svém reflekčním dokumentu a v souvislosti s Brexitem, jakkoliv se zdá, že to může znamenat problém v oblasti výdajů, je to možná příležitost pro reformování vlastních zdrojů, protože za normálních okolností všechno bylo eh, eh, napevno stanovené, dokud Britové platili a mm, co se týče načasování, je jasné, že spolu s Žerárem budeme muset paralelně ještě také s eh, Tomasem a Albrechtem v eh, postupovat se zprávou ohledně víceletého finančního eh, rámce, ale co bude ještě kontroverzní, jak vyplynulo ze schůze koordinátorů, je zda máme přizpůsobit načasování prezentaci ze strany komise, anebo jestli máme pokračovat dál Eh, v těch našich zprávách o vlastních zdrojích a víceletém finančním rámci. Eh, tón eh, parlamentu by měl být jasně povzbuzovat Evropskou komisi v tom, aby znovu zkusila reformovat vlastní zdroje. Děkuji. Žeráre? Ne, Děkuji, předsedo. Nejprve upřesnění na adresu Izabel Toma, která tady není a která ráno říkala, že oba spolu zpravodajové k víceletému finančnímu rámci mají proti nám spoždění, tak to řekla, myslím, velmi diplomaticky, protože náš dokument, jak tady říkal Jánoš, který je nesmírně faktický, kde my stanovujeme rámec, v němž ta diskuse bude probíhat. Připomínáme nejprve právní rámec, čili jak e, vyplývá ze smluv a do jaké míry je oprávněné e, přijímat vlastní zdroje do rozpočtu. Připomínáme a upřesňujeme ty myšlenky pro ty kolegy, kteří to nemají stále dobře na paměti. To znamená, připomínáme, z čeho se skládá systém vlastních zdrojů. Část věnujeme vývoji, složení vlastních zdrojů a jejich poměru v rozpočtu Unie. A pak je tam významná část, která se týká kritiky existujícího systému. A to Eh, také souvisí právě s požadováním systému vlastních zdrojů nebo nového systému. Pan Levandovský se vyjádřil velmi diskrétně k tomuto a také v jedné části připomínáme nedávné návrhy buď z iniciativy parlamentu nebo z iniciativy komise, návrhy na nový systém vlastních zdrojů. Připomínáme zprávu pana Alena Lamasura z roku 2007. Připomínáme, a to říkám já, protože e, zmíněný pan by s tím měl problém. Hovoříme o obsahu legislativního balíčku vlastních zdrojů, které prezentoval komisař Levandovský v roce 2011 a dále e, se věnujeme významné analýze návrhu uskupení Level Group. Takže e, tento, e, toto uskupení je, myslím, strategicky významné co do našich úvah a úvah o všech evropských institucí. Za prvé, protože to je interinstitucionální skupina. Ten obsah zprávy byl, ne, netvrdím, schválený, ale vypracovaný zástupci komise, eh, rady i, i parlamentu. A tam jsou tři důležité závěry bez ohledu na to, eh, jestli to, že to eh, apeluje na vlastní, systém vlastních zdrojů. Tak za prvé definuje kritéria, na jejich základě lze hodnotit relevanci vlastních zdrojů. Je tam celá tabulka kritérií s tím, že některé kategorie vlastních zdrojů představují spíš kritérium a uvádí, a to je velmi důležité, že mechanismus vlastních zdrojů je třeba vnímat v rámci podpory velkých evropských politik. A mezi ty velké priority a politiky zmiňuje hlavně dvě, a to je zdokonalení jednotného trhu, jehož, který dává do souvislosti s řadou vlastních potenciálních vlastních zdrojů, a potom celá problematika energetické transformace, boje proti klimatickým změnám eh, a ty dává do souvislosti zase s eh, řadou návrhů. Otázky, které my klademe, se všechny týkají eh, uplatnění návrhů, které můžeme učinit. Já to schrnu do těch hlavních kategorií otázek, které klademe. Jedna se netýká tak dalece Evropského parlamentu, jako spíš národních států, protože ty eh, mají daleko rozdílnější názory než Evropský parlament ohledně vytvoření vlastních zdrojů. A otázka je, zda byste chtěli zachovat stávající systém anebo vytvořit systém vlastních zdrojů, který by navýšil nezávislost Evropské unie na členských zemích. Druhá otázka, příspěvky k DNI mají být eh, dominantní nebo mají postupně e, být spíš jenom zbytkové, jak to navrhuje zpráva Monty. Pokud by měly zůstat jenom zbytkovými, tak e, máme stanovit harmonogram nebo nějaký cíl, kdy toho dosáhnout. To jsou otázky, které vám klademe. A e, máme třetí kategorii otázek Ehm, I kdybychom zachovali eh, systém eh, hrubého národního důchodu, eh, tak te příspěvky na hlavu, bohatství na hlavu, čili Eh, HDP na hlavu vede k tomu, že některé přispívající státy nemají zase na hlavu příjem vyšší než někteří, některé pří, příjemci nebo země příjemců. A teď jde otázku, eh, o otázku, zda se to má zobrazit v tom příspěvku na eh, základě HDT a tak dále. Takže a poslední kategorie velkých otázek Souhlasíte s tím, aby kategorie vlastních zdrojů, které zavedeme, mají sloužit k podpoře hlavních politik podle zprávy Monty, čili jednotný trh na straně jedné. Velký trh, to si lze představit s nějaké návrhy, které by zlepšily jeho fungování a e, případně nový vlastní zdroj z HDP, nějaké procento z HDP a hlavně společný daňový základ pro eh, daň ze zisku firem s nějakým procentem pro EU. Takže jestli souhlasíte kalibrovat tyto vlastní zdroje na základě těchto dvou priorit. A poslední otázka, a ta bude asi nejobtížnější. Jaký košík? Jestli to bude jedna, jeden vlastní zdroj nebo více vlastních zdrojů, abychom naplnili oba strategické cíle ze zprávy Monty, aby eh, došlo k nalezení nové rovnováhy, protože ne všechny členské státy budou nutně ve stejné situaci k určitému vlastnímu zdroji vzhledem k rovnosti jejich příspěvků. Takže my jsme připraveni spolupracovat energicky a děláme maximum pro to, abychom působili. Co nejchytřeji a potřebujeme ale od vás podněty a v každém případě potřebujeme vaši energickou podporu. Merci, merci. Děkuji, děkuji Žerárově Dupré, děkuji za to, že jste s námi sdílel vaše Eh, pochybnosti, vaše otázky, vaše uvažování o tom, jak by mohly vypadat ty vlastní zdroje. Jejíž cílem je snížit závislost na členských státech a ne nutně vytvářet nějaké další dodatečné zdroje. To je totiž jiné téma. Pan Kaputo. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejprve poděkovat kolegům, kolegům Levandovskému a Dipre za tento text, za tento dokument, který e, sdílím. Jsem zpravodajem pro výbor Agri a e, tady se jedná o klíčový projekt, co se týče evropské integrace, především v období po Brexitu. A správně Evropský e, parlament žádal, aby E, financování e, Evropské unie bylo prováděno výhradně vlastními zdroji. To je vlastně obsaženo i ve e, Evropské smlouvě. Teď jsme na hranici samé proveditelnosti další tohoto systému, který prostě není ani pod kontrolou Evropského parlamentu a je vlastně naprosto nesrozumitelný pro evropské občany, kteří hrají nakonec zásadní roli. 74 zdrojů, procent zdrojů eh, pochází z národních eh, parlamentů, 11 eh, z těch statistických příspěvků zakládaných na DPH. A pak jsou tady další korekční, korektivní mechanismy, které jsou ovšem velice složité a mlhavé. Takže z toho všeho vyplývá, že tady jsou nedostatečné prostředky eh, pro realizaci cílů, což je vždy znovu a znovu zdůrazňováno. Jinými slovy, pokud potřebujeme evropskou politiku, která by opravdu vytvářela skutečnou přidanou hodnotu a pokud zároveň chceme snížit příspěvky založené na hrubém národním produktu ze strany národních států, tak všechny kompenzace, všechny e, ty korigující mechanismy by měly být rovněž revidovány, e, což bude mimochodem usnadněno svým způsobem i Brexitem. Nové vlastní zdroje již eh, vlastně skupina kolem Montyho eh, začala eh, koncipovat. Je tady několik různých možností a různých pladeb, eh, včetně eh, poplatků za eh, uhlík, za dopravu, za digitální ekonomiku, pak je tady systém evropského víza, které by odpovídalo americkému ESTA. To všechno jsou jednotlivé možné zdroje, které by umožnily financovat nové evropské priority. Migraci, boj proti terorismu, společnou obranu a zároveň by tak také pomohly Eh, vlastně zaplnit tu díru 11 miliard vzniklou odchodem Spojeného království. Máme tady eh, také názor eh, komisaře Ettingera, který hovořil o snižování významu či zmrštění, smrštění jak společné zemědělské politiky, tak politiky soudržnosti. Musíme o tom diskutovat a je třeba se v tomto směru i věnovat tematice v dalších dalších evropských institucích. Děkuji, paní Zabal. Děkuji, pane předsedo. Je pravdou, že je škoda, že takto významná debata eh, probíhá eh, eh, teď Eh, za přítomnosti tak malého počtu poslanců. Každopádně bych chtěla poděkovat oběma zpravodajům za tento dokument. Je velice precizní, eh, je to skutečně eh, nutný dokument a my si musíme klást určité otázky. Tím spíš, že tady v Evropském parlamentu existuje poměrně značný konsensus ohledně nutnosti vlastních zdrojů. E, při odpovědi e, na všechny jednotlivé otázky, které velice pertinentně kladou jak pan Dupré, tak pan Levandovský, e, vlastně můžeme zjistit, jak se k takovémuto koncensu nakonec dobereme. Musíme se na to dívat velice bedlivě. Je tady určitý pracovní dokument, určitá úvaha. Nechci hovořit o jednotlivostech dokumentu, ale jsou tady věci, které mne velmi zaujaly. Mám takový dojem, že se hovoří o určitých premisách, se kterými se tak úplně nemohu stotožnit. Například eh, je tady otázka té daňové neutrality. Eh, mně se zdá, že to je taková chiméra. Hovoří se o něčem, co je v angličtině nazváno tax neutrality, eh, daňová neutralita. A co tím myslíme? Co je neutrální? Ty finanční prostředky, Eh, nejdou nutně do kapsy eh, daňových poplatníků. Hovoříme o DPH, hovoříme o eh, nějakém poplatku za dopravu, za energii. Já prostě nevěřím na neutrální daň, na daňovou neutrálnost. Možná, že to je jen takový výraz, který vlastně nemá až tak velký význam či dopad, nevím. A pak ty vlastní zdroje. E, mít e, vlastní zdroje pro to, abychom jenom snížili e, národní příspěvky, já mám k tomu určité výhrady. Především je třeba se zamyslet nad tím, jak řešit potřeby Evropské unie, ať už jsou ty zdroje jakékoliv. A za druhé, Brexit nás klade do velmi obtížné situace. Možná, že budeme mít vlastní zdroje, ale zároveň se nám nepodaří snížit národní příspěvky, protože bude potřeba vyrovnat eh, to, co nebudeme dostávat od Spojeného království. A samozřejmě bylo by rozumné snížit příspěvky členských států, aby tady byla věč, bylo větší manévrovací pole, mohli, abychom mohli uklidnit členské zdra, e, státy, takže bychom tady měli mít e, vlastní zdroje vytvořené společným evropským trhem. Já s tím naprosto souhlasím, ale co se týče oblastí, jako je obrana, jako, je, e, jako je, jsou otázky kolem zprávy hranic, vnějších hranic, eh, řešení eh, uprchlické krize a tak dále. Na to všechno nám prostředky chybí. A kromě toho je tady ještě Brexit, takže asi budeme muset eh, rozbít určitých, určitá tabu a dostaneme se dál. Paní Toma, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla také poblahopřát a poděkovat našim eh, spolu, spravodajům, eh, kteří jsou opravdu efektivnější než eh, ti z Mezinárodního měnového fondu. Chtěla bych vám také poblahopřát k metodě, protože kladení otázek znamená, že můžeme kolektivněji postupovat ku předu a to je chválihodné. Druhá připomínka E, to se vlastně e, shoduji s předřečnicí, jistě vás to nepřekvapí. Já si také kladu otázku po smyslu neutrality. Znamená ta neutralita, že prostě evropští občané nebudou na svých bedrech mít eh, více zátěže než do posud? Pokud ano, eh, tak eh, jsem pro, protože teď už vlastně 99% prostřednictvím daní z příjmu a DPH je na nich, co se týče národního příspěvku do evropského rozpočtu. A pokud to, ty, ta neutralita znamená žádné další zdroje, žádné daně, tak buďme trochu eh, přesnější. Pokud tady nebudou další zdroje, tak budeme v situaci, o které hovořil včera komisař Ettinger. To znamená, že budeme poddimenzovávat náš rozpočet eh, už eh, v tom finančním rámci 2000 14 až 20 jsme museli hodně, hodně zkrátit naše aktivity, protože rozpočet je menší a pokud tedy tady budou další náklady a zároveň tady je Brexit, tak budeme potřebovat další zdroje. A to je určitá reflexe, která musí být e, vzata v úvahu, která se musí v textu jasně objevit, o které musíme hovořit. Pak je tady ještě ta uhlíková daň, v tomto směru musíme být ofensivní, ale je tady celá řada řešení. Jsou tady ta řešení, eh, která představují byla skupina na vysoké úrovni přece, eh, s předsedou Montym. To jsou zajímavá řešení, která nebyla ovšem vzata v úvah, eh, úvahu eh, a nebyla převzata. Pak tady ještě je ta otázka vlastně ta adjustace uhlíku na hranicích. To mi připadá zcela zásadní. E, to znamená, že tady vlastně znovu vzniká určitá konkurenceschopnost e, e, mezi evropskými podniky a vnějšími, protože se tady vlastně vyhýbáme dumpingovým postupům některých států a třetí státy mohou vlastně postupovat E, k tomuto cíli a snižovat e, obsah uhlíku ve svých e, produkcích, takže to je velmi záslužné. A pak doprava ať už se jedná o nějaké minimální částky, třeba u letenek to znamená už hodně, i malá procenta nějakých poplatků za dopravu. A může to mít prostě Eh, dejme tomu, téměř nulový vizuální dopad, ale zároveň eh, to eh, prostě nebude to bolestivé, ale zároveň to přinese. To znamená, to by byla určitá řada takových možných řešení. A Potom ještě k HDP. Dvě věci. Za prvé, myslím, že pokud to neuděláme, tak se nám prostě věci nebudou dařit. Jedná se o, dejme tomu, snížení e, toho příspěvku členských států. To je něco, o čem musíme hovořit. E, něco za něco. Tak to můžeme možná lépe vyjednávat s radou. E, prostě v tomto směru musíme být výkonní, účinní. Takže část těch eh, vlastních zdrojů by měla umožnit lehké snížení eh, těch příspěvků národních států, eh, což by znamenalo buď zvýšení jejich národních rozpočtů nebo alespoň menší deficit. Takže to je věc, která se tedy týká HDP. Ale a já si tady kladu určitou otázku, možná, že bych k tomu ještě mohla doplnit Eh, tedy k té vaší otázce svojí vlastní, jde o způsob výpočtu eh, příspěvků od členských států eh, Jde tedy o otázku rabatu či korektoru a já se obávám jedné věci. Zdali ta e, opatření korektivní, e, která navrhujete, nejsou nakonec vlastně e, určitým způsobem modifikacemi rabatu, který chcete přitom odmítat. Takže jak vlastně vypočítat ten příspěvek na základě Eh, GNI, eh, či zdali tady přijít s novými referencemi, které by se týkaly, dejme tomu, uhlíku, vzdělávání, klimatu a eh, to by mohly být také ukazatele či reference velice chválihodné, objektivní a reference, ke kterým můžou vlastně všichni vzhlížet, které mohou být výhodné pro všechny, i když, a to dobře vidíme, to má určitý křížový dopad. To znamená, způsob výpočtu těch příspěvky, příspěvků eh, bude znamenat, že ty příspěvky budou vyšší, ale eh, zároveň pokud se budou eh, státy chovat ctnostně správně, tak se e, zvýší i vlastní zdroje. E, pak je tady otázka toho harmonogramu, to je také zásadní, protože nemůžeme předpokládat, že dejme tomu ze dne na den budeme mít 50 vlastních zdrojů, 50 e, zdrojů z národních příspěvků, budeme potřebovat určitý časový harmonogram, takže ta otázka výpočtu, to je velmi ambiciozní záležitost, ale myslím, že bychom se jí měli zabývat. Děkuji. Předseda, děkuji. I já bych chtěl oběma zpravodajům poblahopřát. Eh, je pravda, že u paní Tomá to začalo dobře. Eh, říkala, že pokud tady mají být eh, zdroje vlastní, evropská daň, tak by to nemělo znamenat nic jiného, než že se sníží zátěž na té národní úrovni. Říkala jste to takhle? Ne? Já si myslím, že těžko se nám podaří eh, nějak popularizovat evropskou, eh, evropský rozpočet, když eh, bychom zároveň nesnížili národní příspěvky. Já vím, že vy jste spíš pro ty daně, které nejsou vidět, které nejsou cítit, ale já vám budu muset bohužel říct, že něco takového neexistuje. Pane předsedo, já bych s dovolením reagovala. Prosím, prosím. Tady je také, e, budu hovořit jasně, co se týče tedy daně firm, corporate tax, to není pro e, občany další daň. Jak globalizace, tak digitální ekonomika, e, digitalizace jak, jako taková vlastně umožnili určité věci ty nadnárodní firmy eh, či národní firmy by měly platit eh, minimálně 12 tak to vypadá tedy eh, firmní daň, dejme tomu v Irsku, a pak je tady až 31 v některých členských státech. Takže ty velké firmy by měly platit mezi 12 až 31 ale skutečnost je taková, že ne nutně platí cokoliv z toho. To je ten apel na 0,005 a tak dále. Takže tady není nějaký apel na doplňující eh, daně, další daně. Je tady prostě eh, apel, aby eh, se věci vrátily tam, kde měly být od samého počátku, aby prostě věci byly narovnány. Takže tady nic nenavrhujeme navíc. A je celá řada způsobů, jak ty věci prezentovat. A upřímně řečeno, je to skutečná debata, ale samozřejmě je třeba se vyhnout tomu, aby to nakonec nesl na svých bedrech daňový poplatník, který už teď e, prostě Eh, se musí dozvědět, že mu nebudou přidávány další dávky eh, k placení. Pokud nadnárodní firmy, dejme tomu eh, v moderních technologiích, neplatí daně, tak je to prostě pitomost členských států a je to vlastně způsob daňových úlev, které jsou nepřípustné. Pokud Google může prostřednictvím Eh, Irska či Nizozemí eh, poslat na Bermudy nějaké 4,5 miliardy eh, dolarů, tak je to proto, že jsou členské státy prostě plastické a e, dobrotivé, takže je třeba stigmatizovat e, hloupost členských států a oznámit to více za, do toho zahrnout e, veřejné mínění, protože to je skutečné téma pro ministry, pardon, pro evropské občany, ale pokud, dejme tomu, to necháte tak, že finanční ministři se sejdou někdy koncem června v pátek odpoledne a budou hovořit o Panama Papers a Wikileaks a přijdou s nějakým prohlášením, no tak to bude nemastné, neslané a k ničemu. Možná, že v tom vašem e, textu by měl také figurovat malý odstavec o těchto záležitostech, pokud to tak mohu říct. Protože možná, že tady jsou určité daňové částky, které se vymykají e, tomu, aby byly někde zadrženy a že by tedy e, měly být věci napraveny. Prostě dostane se to na Bermudy a pak eh, dál a tak dále. Pak eh, ještě eh, zisk, zdaňování zisku, firmních zisků to je velmi obtížné, protože každý stát má prostě svoji legislativu. Legislativu, která je zaplněna nejrůznějšími daňovými eh, jak si, eh, pro, mm, různý, různými, různými prázdnými místy, různými úlevami a tak dále. Takže je třeba jít cestou eh, z konvergence těch národních legislativ v této věci. Eh, pane předsedo, já jsem vás nechtěla eh, přerušovat, ale je to provokativní téma a já na to chci reagovat. Je to skutečně tak, že tady vlastně vedeme dvě různé rozpravy. Většina těch eh, daní či poplatků, které navrhujeme, jsou nové nástroje, které by vlastně měly zajistit zdaňování určitých oblastí, které nejsou zdaňovány dost anebo vůbec. Takže bychom neměli jít cestou Eh, finančně zatěžovat eh, občany ale oni jsou to nakonec eh, vždycky občané, na které to dopadne. To je pravda. Ale tady je ještě filozofičtější otázka. Já si myslím, že musíme být také trošičku statečnější a ne eh, stydět se za evropský projekt. Pokud někdy dospějeme k závěru, že je třeba zdanit přímo eh, evropské občany, aby bylo možno financovat evropský projekt, tak je třeba to říct nahlas, protože si myslíme, že pokud si myslíme, že je evropský projekt dostatečně dobrý, tak tak musíme být připraveni eh, ty daně platit. A já dobře vím, že toto není absolutně takto jasně eh, řečeno, že vždycky se tak jako trochu snažíme v tom eh, najít jakousi, jakousi rovnováhu. Dobře, ale pokud chceme třeba platit daně na školství, na vzdělávání, na sociální péči, no tak to musíme udělat na té evropské úrovni, protože dopad evropského projektu je obrovský. Je třeba učinit určitý skok, je to komplikované, není to jednoduché. Pak je tady samozřejmě otázka třeba té e, uhlíkové daně, to se prodává trochu, to se prodává trochu lépe, ale musíme myslet i ty, na ty další oblasti. Ano, daně jsou v samém středu republikánského eh, paktu a pokud jsme tady, eh, tak právě proto, abychom hlasovali o těchto věcech. Požádáme své zpravodaje, aby tento, eh, tuto výměnu názorů uzavřeli. Prosím, pánové, jste připraveni? Já jenom k této poslední části rozpravy ohledně toho, že máme být hrdí na evropský projekt. To já jsem. A že nemáme e, se bát e, obhajovat jeho přínos. Já se toho nebojím, ale co se týče vlastních zdrojů, a proto v prvním bodě e, připomínáme právní rámec, musí se rada shodnout jednomyslně já teď nebudu plédovat za mechaniku a vracím se k otázce daňové neutrality, abych připomněl, co si to před, pod tím představuji. Takže já nebudu eh, jak si se pouštět do něčeho, co nemám šanci vyhrát v radě. A to je taky ta otázka daňové neutrality. Co to znamená? Jakmile budete mít vlastní zdroj navíc, který se bude vybírat tak či onak eh, od občanů na čl- území členské zemi, tak se musí k tomu úměrně snížit příspěvek za GNI. Nemusí to být nutně stejně, ale prostě ten příspěvek z hrubého národního důchodu se musí snížit, protože jinak řeknou, zdaníte nás dvakrát a to by prostě neakceptovali. Čili tomu rozumíme principem neutrality, to znamená, čím více eh, budou vynášet vlastní zdroje, o to méně budou platit jako přímé příspěvky dané státy. A tím bych skončil a přednechám eh, Janušovi příležitost, aby taky odpověděl na otázky. Velmi stručně. Tak já eh, děkuji, že jste také odpověděli na otázky. Já to nechci eh, zdržovat tu debatu o vyhýbání se placení daním, že to jsme už absolvovali mnohokrát a budou další. Co se týče fiskální neutrality, tak tady to chápeme tak, že to je vlastně taková nějaká souhra mezi vlastními zdroji a zdroji členských států. Podle mě ta fiskální Eh, neutralita to je jakýsi, jaký jazykový obrat, který má eh, de facto neutralizovat eh, kritické hlasy vůči našemu návrhu. Vzhledem tedy k mm, tomu, jak se reagovala na Montyho kdysi, tak skutečně musíme, musíme tedy zůstat u té u toho pojmu eh, fiskální neutralita, eh, poněvadž ono, eh, to jsou vlastně daně nebo respektive rozpočtové zdroje pocházející z daní. Nechci se pouštět tedy do toho hrubého národního produktu, ale já musím říct, že ta pozice parlamentu, to, to bychom to bychom měli tedy pokračovat, ale bohužel eh, vlastně ta eh, eh, ta důvěra, ta zlatá éra důvěry občanů v evropské instituce, tak ta už je za námi, takže já bych tady příliš neriskoval v tomto. Dobrá, kolegové, Děkuji našim oběma zpravodajům. Pan Zaně, pan Valie. Já se omlouvám e, za pozdní příchod. E, nedokázal, teď nemohl jsem to sledovat, ale je to fascinující otázka. E, prosím stručně, říká pan předsedo. Pane předsedo, myslím, že by bylo dobré, kdybychom mohli nějakým způsobem rozpracovat to, jak členské země eh, na to odpovídají a na ty zajímavé otázky pana Montyho pracovní skupiny. Já jsem se díval na daň z finančních transakcí, já s ní souhlasím, ale zdá se, že členské země ne. Takže otázka je, eh, jak s tím dál a jakým způsobem můžeme dospět k dohodě. Eh, bude to jedno z těch nejtěžších nejtěžších zápasů v Evropské unii. Ale co mě tam chybí trošku, to je analýza situace v eurozóně. Já bych velice rád slyšel něco právě k tomuto tématu, poněvadž my musíme nějakým způsobem vyvážit nerovnováhy. Země s vysokým obchodním přebytkem například eh, by mohly být požádány, aby platili více do rozpočtu EU nebo eurozóny, poněvadž eh, oni eh, mají výhodu z těchto ekonomických nerovnách, které my se snažíme tedy bojovat proti nim. Já vím, že by to bylo určitě obtížné, ale eh, musím říct, že tady ty návrhy jsou eh, velmi cené, například daň z uhlíku. Já myslím, že tedy daně na fosilní paliva nejsou nějak moc, eh, moc populární, i když morálně jsou jistě naprosto nezávadné. Čili zajímalo mě více, co kolegové se o to myslí. Ale de facto ten cíl tady je eh, eh, velice, velice ambiciozní na jeden jedno rozpočtové období. A eh, také, co se týče snížení národních příspěvků. Já si myslím, že občané spíš budou věnovat zvyšování, zvyšování daní, než snižování národních příspěvků. Já se obávám, že tak nějak to dopadne. Čili je důležité, abychom dobře vysvětlili, o co nám tady jde, eh, protože zvyšování daní by bylo velmi eh, nebezpečné eh, v, situace, v situaci, kdy tedy se ekonomika pouze pomalu zotahuje. Domnívám se, že se všichni hluboce shodujeme. Jde jen o to, jakou Evropou chceme naše občany vybavit, aby, aby to odpovídalo jejich očekávání společných statků sdílených. A jestli, eh, že máme jasnou představu o této eh, Evropě odpovídající očekávání Evropanů, tak pak máme sestavit rozpočet a nalézt odpovídající zdroje financování. Daň samozřejmě, to je v demokracii to nejdůstojnější a nestrácíme ze zřetele, že máme žádat více od daní a méně od, od poplatníků. Pane předsedo, to je taková úvaha. Nejsou jenom daně. Ne, jsou taky poplatky. Ne, jsou taky příjmy. Kdybychom mohli komisi poradit, aby o 2,5 miliardy zdanili jednu velkou nadnárodní společnost, tak to udělá ještě, ještě tři a vynahradíme si zcela náklady na Brexit. No jo, příjmy půjdou ale do, člen, do kapes členských států vzhledem ke stávajícímu systému. Ještě než půjdeme, kolegové, chtěl bych říci, že nejméně jeden, ne dva eh, lidé tady jsou dojati protože Fabia Jones nastoupil do funkce v čele sekretariátu 1. ledna 2015. Dva a půl roku, za chvíli to bude dva a půl roku, co vykonávala s velkou elegancí a velmi efektivně s, se stálým úsměvem, který eh, eh, zakrýval silnou autoritu. 1. července přestoupí do eh, jiných úkolů, kde bude v expertní skupině mm, pracovat a já bych jí chtěl poděkovat a vyjádřit naši náklonost a naše ocenění toho, jak krásně, usměvavě a s autoritou s námi spolupracovala. Zítra bude nahrazena Elizou Elfara, která doufáme bude požívat důvěry celého týmu. Děkujeme Fabii a přejeme jí mnoho štěstí v jejich dalších úkolech. Je nejbelgičtější ze všech Britů jak se zdá. A vaším jménem ji políbím. Příští schůze 10. a 11. července. Nikdo se nehlásí o slovo, končím zasedání. Et voilà.